že eh, nevíme přesně, proč to taky je, ale přeskoumáme to. Eh, končím toto zasedání. Přeji vám příjemný víkend a šťastnou cestu domů.